Já jsem velice rád, že jste eh, se sem dostavili tak brzo. Všichni, co jsou tady, na to mohou být také hrdí. K pořadu jednání nemáme žádné připomínky, nemám také žádné sdělení. A tak se dostáváme k panu Dukanovičovi, k, k premiérovi Černé hory. Jsme hrdí, že jste se dostavil do Evropského parlamentu. Je to vaše první návštěva na půdě našeho výboru. Za 25 let jste plnil nejrůznější úkoly ve své zemi, je to čtvrt století. A sice víme, že se nacházíte uprostřed volební kampaně, ale jsou to velice důležité otázky, které souvisí s ekonomikou, s právním státem, s členstvím v Evropské unii i v NATO. Již bylo zahájeno 24 kapitol a myslím, že to ukazuje, že se eh, jednání ubírá opravdu eh, velice dobrou konzultativní cestou a my je budeme v našem výboru také sledovat. Chápeme, že vás zajímá tato otázka, eh, která je zpěta se značným tlakem, to je členství v NATO. Přejeme vám tu potřebnou sílu, abyste prosadil ty nutné věci, které pokládáte za smysluplné v zájmu vaší zemi. Můžete prosím zahájit, abychom měli dostatek času na diskuzi. Máte slovo. Děkuji. Vážený pane eh, předsedo, Pane Broku, vážení poslanci, vážení členové výboru AFET Evropského parlamentu. Dámy a pánové, je mi opravdu velkou ctí, že vás mohu pozdravit jménem parlamentu Černé hory. Tato příležitost hovořit k vám je potvrzením, že se objektivně díváte na výsledky výsledky eh, vyjednávání asociační dohody Černé hory. Toto setkání s poslanci Evropské Evropského parlamentu. V současnosti, kdy máme za svou první dekádu nezávislosti, ukazuje, že se naše politika ubírá správnou cestou. Uspořádání tohoto setkání je velice eh, dobré, protože se připravuje zpráva eh, za rok 2016 a bude eh, zveřejněna v roce Eh, na podzim 2016. Očekáváme velice dobré výsledky, podporujeme politiku porozumění a dialogu a vláda již podpořila eh, dohodu, které se podařilo eh, dosáhnout s opozicí na svobodných volbách. Kromě politické stability v naší zemi může být nový život charakterizován parlamentní většinou a náš parlament se zaměří na další demokratické demokratický rozvoj a ekonomické změny. V parlamentním výboru pro eh, přidružení se bude konat jednání na podzim eh, a bude vydáno usnesení k Černé hoře a my doufáme, že eh, budou výsledky dobré. Eh, pravděpodobně jste si vědomi toho, že jsem eh, vyzval eh, opozici, aby se zúčastnila vlády. Nabídl jsem jim místa klíčových ministerstev, kde se domnívám, že dochází ke zneužívání státních zdrojů pro volební účely. Je to ministerstvo vnitra, sociální rozvoje a dopravy. Opozice by mohla vést tato ministerstva také akceptovala, že eh, přijmou několik eh, míst náměstků ministrů v této vládě. Kromě toho eh, mají své zástupce i regionální celky, takže se snažíme hledat řešení problému na politické scéně cestou dialogu institucí. Musíme překonat vyslovení nedůvěry ze strany opozice vzhledem k hospodářským výsledkům. A to bylo od e, uspořádání referenda o nezávislosti. Chtěl bych vás ujistit, že výsledky Evropského parlamentu budou eh, pro nás důležité, budou objektivními eh, vodítky v dalším procesu. Jsme vám velice vděční za vaši podporu, za váš zájem i za to, že uznáváte eh, naši činnost ve prospěch Evropy. Co se týče výzev, před kterými v současnosti stojí Evropská unie, můžeme říci, že eh, rozmanitost eh, je stejně důležitá jako jednota. Tento cíl jednoty je důležitým eh, motivem i pro Černou horu, aby přijala evropské standardy. Snažíme se dosáhnout evropských hodnot a podporujeme členství politické a e, různé e, priority v politice. Jsme přesvědčeni o tom, že politika rozšíření je důležitým klíčovým faktorem k zajištění e, k, ke stabilitě, k, k ekonomickému a politickému vývoji na Balkáně znamená to zajištění právního státu, eh, vytváření infrastruktury, vytváření dobrého prostředí pro zahraniční investice, konkurenční prostředí pro nově vznikající podniky a to znamená nové podněty, abychom eh, vynaložili maximální úsilí, eh, abychom uspěli v procesu přistoupení a abychom eh, splnili podmínky pro členství v EU pro nás je také důležité členství eh, v NATO, které bude mít eh, velice pozitivní dopad na celý region. Věříme na proces přistoupení eh, v nadcházejících fázích. Byly zahájena jednání o různých kapitolách Tulák byl vytvořen eh, nový eh, rámec a eh, snažíme se podporovat nový vývoj v oblasti infrastruktury a chceme pokračovat s trvale udržitelnými sociálními a ekonomickými změnami. To nám dá legitimitu, abychom pokračovali v tomto procesu a byli plně připraveni na členství v EU. Jsme připraveni, abychom koncem roku zahájili vyjednávání o nových kapitolách eh, vyjednávací eh, eh, pozice se týká 29 kapitol a to je velice důležité pro budoucí očekávání od procesu eh, vyjednávání. Máme, eh, vkládáme velké naděje ve slovenské předsednictví a doufáme, že otevřeme koncem roku nová kapitoly AKI a také počítáme s podporou evropských parlamentů, abychom některé z těch prvních kapitol již mohli dotáhnout do konce byly tedy symbolické aby byly symbolicky eh, podepsány. Je to velice důležité, abychom podporili konzistentní a strategické akce na základě eh, hlavních směrů partnerství, eh, které zajišťují naši evropští partneři pokud budeme eh, realizovat reformy a podporovat systém hodnot, eh, tak, eh, které jsou respektovány v Evropské unii. Evropská unie je otevřená a vlastně je všechno v tomto hledisku možné. Budeme pokračovat o kapitolách 23 a 24 v souladu s novým přístupem a budeme se snažit splnit 30 při eh, benchmarku. Černá hora se tedy nachází na správné cestě, snaží se splnit benchmarky na základě nových doporučení a eh, eh, v výroční zprávě vlády je to uvedeno, že 80 opatření kapitoly 23 a 24 bylo splněno. Přes 60 reform jsme uskutečnili od eh, roku 2013 do července tohoto roku. Vytvořili jsme některé eh, klíčové instituce jako eh, úřad veřejného žalobce, a snažíme se eh, to splnit dále v budoucnosti. Všechny tyto snahy jsou podpořeny také tím, že jsme zvýšili objem investic a eh, také padlo rozhodnutí soudu týkající se organizovaného zločinu. Kromě toho eh, si musíme uvědomit, že tyto případy dosahují objemu 23 milionů euro. Parlament se snaží tady eh, naplnit všechny benchmarky v kapitolách 23-24. Kapitola právního státu je pro nás velmi důležitá, protože to souvisí také s bezpečností našich Eh, občanů a z důvěru zahraničních investorů. Proto se tedy budeme velmi soustředit právě na tuto oblast. Do budoucna bychom se měli soustředit také na integraci, eh, přičemž nám půjde nejen o rychlost těch reform, ale také o jejich kvalitu. Eh, v Černé hoře je v tuto chvíli velmi komplexní politické prostředí, platí to pro celou regionu, pro celý region a Domníváme se, že to všechno je důležité pro eh, výhled celé Evropy s ohledem na migrační toky a na rozhodnutí o Brexitu eh, si musíme uvědomit, že nejistota v celé Evropské unii vzrostla a proto je stabilita v našem regionu pro celou EU naprostou prioritou a vyžaduje eh, pozornost eh, a vizi našich evropských partnerů. Černá hora by v této souvislosti ráda zdůraznila, že musíme, že tady Evropská unie musí nadále podporovat západní Balkán. Europeizace západního Balkánu má zásadní politický význam pro EU. Větší význam, než by se v tuto chvíli v Bruselu mohlo zdát tváří v tvář jiným problémům stabilizace tohoto regionu a e, dodržování pravidel e, v naší zemi nejsou důležité pouze pro nás, ale také pro bezpečnost a stabilitu celé Evropy. Právě proto e, bychom tedy měli pokračovat v tomto procesu a Eh, Evropská unie by se také měla eh, soustředit na proces rozšíření západního Balkánu. Eh, musíme se soustředit také na infrastrukturu, propojení, to je důležité pro celé evropské celoevropské koridory. To napomůže rozvoji naší ekonomiky, je to podmínka pro posílení institucí a právního státu naším cílem v hospodářské sféře zůstává to, abychom zaručili hospodářský růst, abychom vytvořili nová pracovní místa. Rád bych vás upozornil, že průměrný hospodářský růst za posledních deset let od eh, nezávislosti je 3,2 eh, pro vládu eh, bude eh, hospodářský růst a rozvoj ekonomiky důležitý i v období 2016 až 2018. Chceme se soustředit na konkurenceschopnost eh, černohorského hospodářství, chceme provádět reformu, posilovat infrastrukturu a naším cílem je také to, abychom získali další zahraniční investice i domácí investice, abychom, se, abychom rozvíjeli eh, potenciál, který naše hospodářství má. V této souvislosti budeme brát v potaz také doporučení Evropské komise. Budeme se soustředit na oblast dopravy, energetiky, to všechno jsou sektory, které jsou důležité i v EU a jsou to eh, záruky dlouhodobého rozvoje ekonomiky konkurenceschopnost fiskální politiky. Eh, to je jeden, jedna z našich priorit do budoucna. Doufáme, že tedy naše ekonomika bude do budoucna prosperovat. My chceme podporovat evropské hodnoty na západní Balkánu, chceme tedy eh, být součástí evropského kontextu. Je to tedy náš závazek, eh, důkaz naší sounáležitosti eh, s Evropou a cílem, výsledkem tedy bude to, že poroste důvěra občanů v evropský projekt. Evropský parlament, především pan zpravodaj, pan Tanok a parlamentní výbor a jeho předsedkyně paní Doc eh, jsou důležitými partnery pro eh, Černou horu. Doporučení Evropského parlamentu je vodítkem mm, pro naše snahy na cestě směrem do Evropy, do Evropské unie. Naši, našich eh, cílů dosáhneme pouze za podpory Evropského parlamentu a dalších evropských institucí. Myslím si, že výsledky dosažené v Černé hoře mohou sloužit jako vodítko eh, v rámci procesu integrace a vstupu do EU. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, pane premiére, děkuji vám za váš projev. překlad do eh, vašeho jazyka je kanál, na kanále 25, ne na kanálu 28. A nyní tedy zahájím diskuzi. Slovo dostane pan kolega Preda. Prosím. Děkuji, pane eh, předsedo. Vážený pane premiére, já bych si dovolil vás jménem naší frakce EPP zde pozdravit a e, jsme rádi vaší přítomnosti. Myslím si, že je pro nás nesmírně užitečné si vyměnit názory s e, osobnostmi jako vy e, k věcem společného zájmu. Chci poblahopřát vaší zemi k excelentnímu výsledku z probíhajících jednání. Říkáte, že se tady otevírají nové kapitoly. Já vám přeji, aby se dařilo i nadále stejně a chci také Černé hoře podepsat k, poblahopřát podpisu protokolu o přistoupení k NATO. Eh, je obrovsky důležité pro země z vašeho regionu pracovat eh, s NATEM a také eh, chci poděkovat vaší zemi za to, že sdílí stanoviska ohledně zahraniční politiky Evropské unii, unie, konkrétně ve věci sankcí proti Rusku, protože to není zase až tak úplně běžné. A teď otázka rozšíření. Jsme v takovém zvláštním postavení počátkem roku nizozemské předsednictví pocítilo nutnost eh, v oblasti eh, rozšiřování eh, jmenovat pouze jednu zem. Teď slovenské předsednictví hovoří o prioritě v této souvislosti a pan předseda Juncker včera ve svém příspěvku, ve svém prohlášení ke stavu Unie otázku rozšiřování vůbec nezmínil. Takže jak je to vnímáno ve vaší zemi? Eh, je to, mm, jaký je názor na to, jakým způsobem se vyvíjí přístup k eh, otázce rozšiřování v Bruselu a Štrasburku. Co si o tom myslí vaši spoluobčané? Eh, Pane předsedo, Eh, děkuji, velice vás zde vítám, pane premiére Jukanoviči. Děkuji za ta laskavá slova, který, která jste eh, pronesl ve vašem eh, příspěvku. Já jsem tady také jako zástupce třetí největší frakce konzervativců a reformistů, kteří velice podporují přistoupení Černé hory. Dovolte osobní stanovisko, vy jste výrazná osobnost, regionální lídr ve vaší oblasti, skutečný veterán a jeden z otců zakladatelů eh, v, ve své zemi po desetiletém eh, období nezávislosti. Chci vám také poblahopřát k vaší iniciativě inkluzivní vlády, která představuje velice pozitivní přístup a také vyvolává e, důvěru voličů v zemi i v regionu. E, doufejme, že to tak půjde i nadále, že ho budete i nadále e, tento proces zvládat a je to nesmírně stabilizující. E, přesto, že e, jste teď v situaci, kdy zdá se, chcete odejít z koalice. E, jsem velice rád, že proces ratifikace se na tém dobře postupuje. Doufejme, že do listopadu by to všechno mělo být uzavřeno a nepochybně Spojené království přes situaci kolem Brexitu je s vámi velice propojené. Eh, samozřejmě, eh, že se mi velmi dotýká, že opozice chce teď k této otázce referendum. Já eh, jsem velice, já, já jsem samozřejmě se zúčastnil kampaně, ale teď jsem velice skeptický vůči referendu, které je takovou součástí té postpravdivé, postfaktuální politiky v této době, zdá se. A je velice obtížné eh, zkomunikovat skutečná fakta v tom eh, celém zamlžení, které provázelo eh, referendum a jeho přípravu. A teď jde o referendu k vašemu přistoupení na to u vás. Chci také vítat vaše pozitivní připomínky k otázce Kosova, k otázce eh, definice hranic. Je zcela jednoznačné, že Černá hora eh, je velice úspěšnou regionální silou, úspěšným regionálním hráčem, který dobře zvládá i situaci mediátora mezi sousedními státy, když se eh, situace někdy zhorší a věřím, že situace kolem hranice s Kosovem bude přátelsky a rychle vyřešena. 16. října se tedy konají volby, je to za měsíc. Tyto volby se budou konat pod revidovaným legálním rámcem, my to vítáme. E, při e, otázka zvolení rad, e, členů rady a poslanců podle pozměňovacího návrhu z roku 2014 do situace vnese zase nové světlo. Jsou tam i ošetřeny otázky kolem kolem menšin a jejich eh, eh, účasti na volbách. To je vše velice dobře. A jak už jsem řekl ve svých předchozích zprávách, jsem teď eh, již sedmým rokem stálým zpravodajem k otázce přístupu vaší země do Unie. Asi jsem nejdelší nejdéle sloužícím stálým zpravodajem. My vítáme ten úspěšný příběh černohorské e, společnosti vaší země. E, samozřejmě je tady i otázka velkého přílivu e, uprchlíků do zemí západního Balkánu. Vy se s touto situaci vyrovnáváte zatím velice dobře, velmi tvrdě bojujete proti korupci a prosazujete vládu práva. Jste eh, opravdu na cestě eh, k, unii, eh, k přistoupení k Unii. A teď dovolte osobní Eh, vyznání. Samozřejmě já jsem byl velmi proti Brexitu a teď eh, vzhledem k situaci, která u nás ve Spojeném království vládne, eh, cítím, že se brzy spustí počátkem příštího roku procedura podle článku 50 a nedovedu si představit, že bych byl dále zpravodajem po listopadu. A prosím, vy vzhledem k výsledku Brexitu konfliktu, eh, nepolevujte ve své snaze a ve svém úsilí eh, přistoupit k Unii, protože eh, vstup vaší země do Unie je významný a žádoucí a měli byste v tomto procesu i nadále pokračovat, nehledě na to, co bylo rozhodnuto v mé zemi, což ostatně budeme litovat. Děkuji, pane Tenoku, za vaše poznámky a musím říct, že jste mne dojal. Děkuji vám ještě jednou. A chtěl bych e, zmínit ještě jednu věc. Černá hora již otevřela 24 kapitol a je to země, která nejvíce postoupila eh, kupředu v tom vyjednávacím eh, řízení. To je třeba zmínit. Myslím, že Eh, projev, který byl eh, včera eh, pronesen, se tedy týká vnitřních reform Evropské unie, týkal se příprav Bratislavského samitu a nezabýval se ve, ve, ve všech důsledcích a ve všemi aspekty E, tedy naší e, politiky a našich priorit. Budeme muset e, rychle postupovat ku předu. Prosil bych vás, abyste byli struční, protože v 9 začne další část našeho programu a Dák má teď opět, eh, teda za, dal, jako další slovo. Děkuji, pane předsedo. Bylo to pro mě opravdu privilegium, pro mne jako liberálního demokrata, eh, na základě pozvání Andreja Popoviče navštívit vaši zemi letos v létě. Byl jsem tam poprvé, viděl jsem, že to je skutečně dobře organizovaná země. Je to pro vás eh, kompliment a jste teď na správné, na, na startovaném vyjednávání Eh, jak eh, členství v Unii, tak eh, v NATO. Já mám jednu otázku. Číně, Rusům se to nepochybně velmi nelíbí, jak se teď vaše situace vyvíjí. Snaží se vás nějakým způsobem někam tlačit? Jaké jsou vlastně vztahy vaší země k Rusku? Děkuji. Děkuji jménem naší frakce, frakce Zelených. Bych vás chtěla přivítat zde v Evropském parlamentu. Jsme rádi, že jste zde a blahopřejeme nejenom k desetiletům nezávislosti, ale k těm všem pokrokům, které činíte v rámci přijímání AKY, jak to také řekl náš předseda jste zemí, která opravdu nejvíc postupuje ku předu v celém regionu. A jak víte, eh, eh, doufám, tak tento parlament vás nesmírně podporuje. Podporuje ten eh, přistupovací proces nejenom moje frakce, ale, mnohem, ale i další. Mám dvě otázky. Chci vám ještě poblahopřát také k tomu, že vy a další strany ve vaší zemi ten, jste provedli ten přechodový proces směrem k novým volebním eh, pravidlům. Myslím si, že to vyvolává větší důvěru eh, ve váš politický systém mezi veřejností a za eh, dva týdny bude v Bruselu v našem parlamentu také pan Dako Pajovič, nový předseda parlamentu, který byl zásadní při prosazování tohoto nového systému. A já v této souvislosti mám otázku. Jedna z dohod zněla tak, že E, bude muset být aktualizován e, seznam, volební seznam e, registrovaných voličů. E, myslíte si, že to bude skutečně provedeno včas před volbami, aby všichni voliči prostě věděli, že nestanou nějaké problému? A druhá otázka se týká situace po volbách. Vzhledem k otázce politické stability. Jak vy vnímáte, že se politická scéna vyvine? Jaké si myslíte, že budete mít partnery ve vládě? A co se týče NATO, Myslíte si, že skutečně budete mít i po volbách podporu všech svých spojenců pro přistoupení eh, k Severoatlantické alianci? A úplně poslední věc, vzhledem k tomu, že jsem ze zelených, tak bych se vás také chtěla zeptat na eh, eh, stavbu v Plivii druhého bloku termoelektrárny, protože, jak slyšíme, Eh, zdá se, že tato stavba není úplně v souladu s eh, závěry dohody konference eh, COP21. Jak chcete postupovat, aby byly naplněny závazky pařížské konference, protože tato elektrárna by opravdu prý, údajně nezapadala do cílů spojených se snižováním CO2. Ευχαριστώ κύριε Děkuji, pane předsedo. Pane premiére, chtěl bych vás také velice srdečně přivítat v Evropském parlamentu a položit vám několik otázek. Za prvé, podepsali jste dohodu s NATEM. Před jakým ohrožením by na to mělo chránit vaši zemi? To je má první otázka. A druhá, s jakými prvky nové strategie NATO souhlasíte a do jaké míry se domníváte, že jich můžete využít ve prospěch své země. Děkuji. Pane předsedo, vážený pane premiére, rád bych vám nejprve poblahopřál ke třem věcem blahopřeji vám k výročí vaší nezávislosti. Dále vám blahopřeji k pokroku, kterého jste dosáhli na cestě do Evropské unie a také ke členství v NATO. Nemám sice konkrétní otázky, ale přesto chci říci, že souhlasím s vámi, když hovoříte o významu zajištění míru a bezpečnosti v tomto regionu. Jsem přesvědčen o tom, že zdroje možných konfliktů nebyly natrválo odstraněny a věřím, že my místo toho hovoříme o vývoji, které jsou v širším evropském kontextu a vy, jakožto politik, jistě víte, o čem hovořím. Tedy v tomto smyslu pro evropské postoje, postoje ve prospěch NATO v Černé hoře jsou velice pozitivní. Já vám přeji velmi mnoho úspěchů, velmi mnoho úspěchů, abyste tedy dotáhli to dokonce až ke členství v to Děkuji, pane předsedo. I za eh, frakci SAD bychom vám chtěli poblahopřát k desetiletému období nezávislosti. A jak řekl pan Brok, ubíráte se již Eh, velice úspěšně na cestě k přistoupení. Máte 24 kapitol a snažíte se postupovat co nejrychleji. My jsme přesvědčeni o tom, že proces eh, vyjednávání o účasti členství eh, hory je důležitý. Přejeme vám hodně štěstí při volbách a také doufáme, že budete respektovat eh, eh, všechny zásady a přejeme vám hodně úspěchů ve volbách. Měl bych tyto otázky když jednáme s ostatními zeměmi v Evropské unii, hovoříme vždy o korupci. Jaké priority sleduje vaše eh, vláda při boji proti eh, korupci? Jak se snažíte zlepšit eh, sociální podmínky? Protože to je zásada demokratického vývoje v Evropě. Poslední otázka. Minulý týden jsme byli svědky eh, nárůstu projevu nacionalismu. Poslední příklady eh, byly protesty proti eh, podepsání dohody eh, v Kosově, tedy dohody mezi Kosovem a Černou horou. Eh, chtěl bych se eh, zeptat na váš názor, jak vy vidíte vyhlídky. Děkuji. Pan Fajdl. Děkuji, pane předsedo. V Evropském parlamentu Děkujeme, že jste se dostavil do Evropského parlamentu a děkujeme za ty pozitivní zprávy, které jste vyjádřil, když jste řekl, že eh, chcete pokračovat v eh, procesu přidružení. Je pravda, že pan Juncker se včera nezmiňoval konkrétně o procesu eh, rozšiřování, neuvedl to mezi svými prioritami, ale nezmínil se o dalších klíčových otázkách, jako jsou vztahy mezi EU a Ruskem, eh, vztahy mezi EU a Tureckem. Jsem přesvědčen o tom, že rozšíření Evropské unie zůstává naší prioritou. A to v prvé řadě. Když doposud jste měli eh, Posud tady byl jako zpravodaj váš hodlivý obhájce, pan Tenok. Škoda, že odchází, ale máte mnoho podporovatelů v tomto eh, parlamentu, ale máme obavy, že se šíří nacionalismus a polemika na Balkánu vzhledem k minulosti. Co si myslíte, že můžete učinit proti takovýmto projevům? Děkuji vám, protože budu muset hned odejít chci požádat pana kolegu Plenkoviče, aby pokračoval ve vedení naší schůze a při této příležitosti bych mu chtěl také poděkovat za loajální a odbornou spolupráci v uplynulých letech. A je dobré vědět, že má člověk tak dobrého zástupce, kdy všechno může jít jenom dobře, tak ještě vám blahopřeji k vítězství ve volbách v Chorvatsku. Andrej. Und ich finde es auch von a myslím, že je to také symbolické, že teď povedeš eh, naší schůzi, protože víme, že přetrvává ještě hodně eh, napětí a problémů na Balkáně z minulosti. A je jasné, že potřebujeme na Balkáně takové eh, vedení, které bude zohledňovat evropské myšlenky, protože hranice jsou zbytečné v Evropě, stále zbytečnější a mnohé problémy jsou tak řešitelnější díky tomuto evropskému duchu, jak právě vidíme ve vztahu mezi Německem a Francií. A tak doufám, že se to projeví i v procesu na západním Balkáně, že to bude obnovený proces, to, co jsme my prodělali za eh, poslední léta, realizujete vy nyní, takže vám k tomu přeji všechno nejlepší a teď tě schůzi Andrej. Vielen Dank, Elmar. Děkuji, Elmare. A nyní dostane slovo Eduard Kukan. Prosím. Děkuji, pane předsedo, pane premiére. Vítejte v Evropském parlamentu, vítejte v našem výboru. Vždycky je nám potěšením, když můžeme mít výměnu názoru s tak zkušeným politikem, jako jste vy. Děkuji vám tak, tedy blahopřeji vám také k desátému výročí nezávislosti Slovensko Eh, byl, stálo u zrodu eh, Černé hory, nezávislé Černé hory. Slovensko, co by současná předsednická země eh, nepochybně přispěje k uzavření některých přístupových kapitol. Jak řekl náš pan předseda, pan Brok, jste pionýrem ve vašem regionu, pokud jde o proces evropské integrace. My si to uvědomujeme a chceme vám v tom být nápomocní. Rád bych zmínil dvě věci, přičemž eh, chci velmi ocenit vaši pozici. V minulých deseti letech jste zažívali obtížné problémy, ale nikdo nemůže popřít, že Černá hora dosáhla velkých úspěchů na cestě k EU. Brzy budete členem eh, NATO a pokud jde o eh, proces rozšiřování, tak jsme rádi, že tedy vaše politika je v souladu se společnou zahraniční a bezpečnostní politikou. Druhá věc je dobré eh, podívat se na vaše vztahy s ostatními zeměmi v tomto regionu, protože dobré sousedství má zásadní význam. Pokud jde o volby, v říjnu se budou eh, konat volby za nového právního rámce. Bude to eh, test toho, jestli veškerá doporučení byla uplatněna a jestli to bude fungovat. To znamená, že já bych se vás rád zeptal, jak se před těmi volbami cítíte. Děkuji, Eduarde. A nyní pan Kán, prosím. Ano, děkuji, pane premiére, vítejte ve Štrasburku a dovolte mi, abych i já vám poblahopřál k desetiletému výročí nezávislosti. E, ne Zajímalo by mě, co si myslíte o Bosně Hercegovině. Já jsem zpravodaj a jsem velmi znepokojen tamnějším eh, vývojem, především pokud jde o Republiku Srbskou. Černé hoře se podařilo úspěšně posunout směrem ke členství v EU a v NATO. Eh, zlepšily se také vztahy mezi Černohorci a Bosňáky. Eh, vy jste tedy eh, partnery se všemi zúčastněnými stranami v Bosně. To znamená, že to jsou vaše zkušenosti po konfliktu a máte k tomu mnoho co říci. Děkuji, pane Káne. A <clears throat> nyní pan Petras Austrevičius, prosím. Děkuji, pan Andrej. Pane premiére, máte naprostou pravdu. Je jen jediná cesta, jak můžeme budovat budoucí Černou horu. Jsou to sociální a politické reformy. Já jsem byl hlavním vyjednavačem za svoji vlastní zemi a proto sám vím, jaká transformace byla potřeba a čeho se tím dosáhlo. Pokud uh, vy už jste uh, zažili tedy přístup to, nebo vstup do NATO, Rád bych se zeptal, eh, jak to tedy v souvislosti s členstvím eh, v NATO vypadá, jaká je nálada mezi veřejností ve vaší zemi, pokud jde o eh, vstup do klubu západních civilizovaných zemí, kde platí právní stát, kde funguje právní stát, Eh, věnujete čas na to, abyste toto vysvětlovali občanům, protože si myslím, že podpora veřejnosti je naprosto klíčová pro další integraci do klubu stejně eh, smýšlících. Takže vám děkuji. Eh, děkuji a nyní má slovo Sandra Kalněte, prosím. Děkuji, pane premiére. Tady, jsem tady. Podobně jako Petras i já pocházím z pobaltské země, to znamená, že vím, co to znamená být kandidátskou zemí, vyjednávat a posouvat se směrem vpřed. Proto bych vám rád poblahopřála k významnému pokroku, kterého Černá hora dosáhla přístupových jednáních. Blahopřeji vám také k tomu, co jste dosáhli, čeho jste dosáhli na cestě směrem do NATO. Já si myslím, že je to velmi důležitý signál. To, že se na e, Černá hora integruje do Evropské unie, je to dobrý signál pro celou oblast západního Balkánu. E, lituji toho, že Eh, snaha Soluně eh, tady, tady nebyla dostatečná. Mělo to důvody na obou stranách, nicméně velmi eh, lituji, že nadšení pro rozšíření v Evropské unii bohužel klesá. Nicméně pokud si vzpomeneme na ten Big Bang velký třesk v roce 2004, musíme si uvědomit, že krize v Kosovu ukázala, jak důležitá je stabilizace tohoto regionu. A Kromě toho se domnívám, že migrační krize napomůže Evropanům v tom, aby pochopili, že si nemůžeme dovolit destabilizaci západního Balkánu a celého regionu. Přeji vám hodně úspěchů do voleb, protože volby jsou důležité. Je důležité, aby na základě výsledků voleb vznikla vláda, která bude nakloněna reformám a která bude pokračovat na této cestě eh, integrace do EU s naší plnou podporou. Děkuji. Děkuji, Sandro. Tím jsme tedy vyčerpali seznam řečníků. Já jsem byl také na seznamu a na Děkuji vám. E, musím říct, e, že vám blahopřeji k tomuto rytmu e, nesmírně rychlému rytmu vašeho přistupování jak k Unii, tak k Severoatlantické alianci. Já vám blahopřeji k deseti letům samostatnosti, to je velmi významné a přes změnu nálad v Evropské unii ohledně rozšiřování vám pevně, eh, vám přeji, abyste pevně vytrvali na nastoupené cestě. Eh, pokusím se také přispět k tomu, aby bilaterální vztahy mezi našimi dvěma zeměmi byly v tuto chvíli opět eh, předmětem eh, pozitivních eh, vývoj, pozitivního vývoje jednání a teď bych vám rád dal slovo. Máte zhruba 10 minut na to, abyste reagoval na dotazy, které byly předloženy. Děkuji, vážené poslankyně, vážení poslanci. Chci vám poděkovat nejprve za pozornost, kterou věnujete dialogu eh, o Černé hoře a děkuji vám také za vaše slova podpory, kterou jste tady vyjádřili a chtěl bych vám také poděkovat osobně, pane Plenkoviči, za laskavá slova a také za skvělé výsledky ve eh, volbách. Eh, také doufám, že úspěšně vytvoříte brzy eh, vládu a že budou nastartová, bude nastartována další etapa dobrých sousedských vztahů. A k těm dotazům. Nejprve eh, deficit eh, eh, rétoriky z Bruselu ohledně politiky rozšiřování, jak to cítíme. No, budu s vámi hovořit upřímně. Samozřejmě bychom rádi slyšeli více povzbuzujících slov. Víme, že jsou dveře otevřená, ale tam ta prohlášení končí. Ale samozřejmě je, e, jde o to, e, aby především bruselská administrativa si dobře uvědomila e, všechny evropské implikace přistoupení Černé hory k Unii. A já věřím, že tomu tak je z vašich zdejších výroků. Otázka Eh, dalšího rozvoje Černé hory eh, prostřednictvím integrace do Evropské unie je pro nás zásadní a také si myslíme, že berlínský proces do toho vnesl nový rozměr, vnesl nový rozměr do politiky unie vůči západnímu eh, Balkánu a my musíme v tomto nastoupeném kurzu pokračovat a aktualizovat a, po, a ještě dále <clears throat> zlepšovat berlínský proces. Eh, my eh, poměrně významné kandidátské země. Chci poděkovat panu Spravedoji za jeho nasazení do celého procesu, za to, co dnes řekl a věřím, že jak jste také eh, řekl vy, že inkluzivní vláda sebou přinese politickou stabilitu a umožní nám soustředit se na hospodářský růst. Samozřejmě za plného respektování demokratické e, volby našich občanů. A co se Brexitu týče, tak e, bych chtěl ještě říct, e, že v Černé hoře jsme plně, zas, eh, jsme plně oddáni myšlence evropské integrace, vnímáme ji jako důležitou součást eh, stability a prostřednictvím dalších reform, které chceme provádět, k tomu přistoupíme. Vy jste také komentoval iniciativu opozičního bloku, co se referenda o případném referenda o KNATu týče a ptal jste se mě na můj názor. Já vím, že vy si situaci sledujete, že víte, že se nejedná opravdy o e, iniciativu opozice. E, víte, kdo na mezinárodní scéně je velkým zastáncem referenda a věří, že toto by zpomalilo, oddálilo e, případné přistoupení Černé hory k NATO. Zastupci opozice samozřejmě chtějí získat moc a využívají jakékoliv možnosti, aby získali podporu a pokoušejí se vyhrát volby a převzít moc. Já v tomto směru mám eh, pozici velice, eh, stanovisko velice jednoznačné. Tady jde o eh, to, že naše ústava neupravuje případné referendum, a e, pouze parlament se v tomto směru může nějak vyjádřit a každý by podle mě e, měl e, dělat svou práci, parlament eh, prostě eh, bude samozřejmě eh, ustaven nový, nemohu teď jeho jménem hovořit. 16. října máme volby, pak bude vytvořen parlament a já jsem přesvědčen, že strana, kterou vodu, vedu, zůstane i nadále výrazným hláčem, hráčem na politickém kolbišti. Je samozřejmě lepší pro každou instituci, Eh, v systému eh, odvádět svoji práci, ale nakonec to bude parlament, kdo bude mít konečné slovo. Eh, dále chci říct, že tady bylo také vystoupení, ve kterém bylo řečeno, že Rusko nevidí rádo, že se přibližujeme k NATO a jaké, že jsou naše vztahy s Ruskem. Chci tady E, připomenout e, dějiny. My jsme s Ruskem měli velmi těsné vztahy e, a nedávno jsme také oslavili 700 let dobrých vztahů mezi našimi zeměmi, ale to nás neodkloní od našeho hlavního záměru a tím je přijmout nový soubor hodnot tak, abychom vytvořili nutné podmínky k plné integraci Černé hory do e, Unie. E, a to samozřejmě neznamená, že přerušíme e, s vasky a spálíme mosty směrem k starým přátelům. Pokud tak neučiní oni, tak se to nestane a nechceme ohrozit eh, tyto naše vztahy. Chceme jenom eh, prosazovat své vlastní zájmy a tak, jak to bylo řečeno, eh, chceme, aby Černá hora a další země západního Balkánu se staly součástí severoatlantické komunity co nejdříve. Máte pravdu, že Rusku se tohle nelíbí. Nelíbí se jí členství, případné členství Černé hory v NATO, protože se eh, obává, protože eh, nelíbí se jim to také v souvislosti se změněnými vztahy mezi Unií a Ruskem. A my věříme tomu, že tyto vztahy se postupně eh, zlepší a vrátí se e, k té podobě, jako měly ještě před několika lety, protože byly nedávno ještě poměrně harmonické a my e, chceme sladit e, stanovisko s Unií. Paní Lunáček se zmínila o volebních seznamech a s, vzhledem k tomu, že tady existují velmi sofistikované moderní technologické postupy. My jsme eh, využili i zahraničních expertů a vše jsme zkontrolovali a věřte tomu nebo ne, eh, v těch volebních seznamech byla pouze jedna jediná chybička. A já vám mohu říct, že eh, už před několika lety, když jsme to podobně kontrolovali, tak se prokázalo, že e, jsou ty seznamy opravdu e, v pořádku e, do vysoké míry. My doufáme, že nová vláda bude vyvážená a oddána integraci do Evropské unie. Já mohu říct, že náš závazek či integritě vůči vstupu do Unie a přistoupení také k Severoatlantické alianci je neměný. E, doufám, že bude vytvořena vláda, která se dokáže soustředit aktivně na klíčové priority naší zahraniční politiky. A ohledně plevě a e, elektrárny, tak vám mohu říct, že to, co jsme naplánovali, e, je plně v souladu s evropskými normami ohledně snižování CO2. A ještě něco Řecký pan poslanec se ptal, jaké jsou hrozby, od kterých by nás tedy NATO chránilo. A já vám mohu říct, že my jsme prostě sousedé v regionu a víte, ať už se nám to líbí nebo ne, že tento region je charakterizován neustálou nestabilitou a máme určité důkazy promenící z historie že naše zdroje eh, v tomto směru nejsou eh, spolehlivé. Eh, to je náš problém, především náš problém, ale také problém Evropy. A jak na to reagovat? Reagovat je na to třeba integrací. To je ten postup, ale až dosud jsme vlastně žili tak trošku jako autisté eh, v této části světa. Eh, a teď eh, kromě Chorvatska a Slovinska, které jsou již členy Unie, vidíme, že v západním Balkánu je Černá hora zemí, která má hlavní ekonomiku. Stále ještě je to méně než 6 000 eur HDP na hlavu, zatímco v Unii je to v průměru 28 tisíc. Co to znamená? Že jsme ještě o celá desetiletí pozadu, že jsme o desetiletí pozadu, o e, několik desetiletí pozadu oproti e, vývoji v, Unie a v Unii. A my musíme prostě chytit tento vlak, e, integrační vlak a to nám nepochybně také otevře další možnosti eh, hospodářské prosperity. Pane Peterle, děkuji vám za vaše slova podpory vůči naší zemi a souhlasím s tím, co jste řekl v tom smyslu, že eh, tady stále ještě existují zdroje regionální nestability a eh, bohužel tady vidím, že jsou určité ukazatele, které nám toto opět naznačují eh, ohledně toho, co se stalo v minulém roce například. Před několika lety eh, byly naše perspektivy ohledně evropské integrace velmi dobré. E, to je ovšem situace před několika lety. Teď bohužel dostáváme určité signály, které jste vy zmínil. Zdroje, zdroje nestability stále existují a já si myslím, že my všichni na obou stranách musíme podpořit e, euroatlantickou integraci, dát eh, eh, tomu další podnět eh, Vládní priority, to byla další otázka. Eh, vládní priority v boji proti korupci. Už jsem řekl, že jsme změnili legislativní rámec, máme nový institucionální rámec a máme i určité již výsledky. Já s těmi lidmi pravidelně hovořím, děláme maximum pro to, abychom eh, tady vymítili ty eh, systémové Eh, kořeny, které vedou ke korupci. A otázkou je, jak eh, vlastně z oblastí, jako je školství, zdravotnictví a tak dále, odstranit eh, ty neuralgické body, které korupci prosazují. A teď ještě k otázce nacionalismu. Když bychom se měli bavit o tom, jak posiluje nacionalismus a jaké jsou naše vztahy s Kosovem, tak já mohu říct, že i nadále zůstáváme oddáni e, principům tolerance, e, jejímu prosazování a posilování mezi e, občany a náboženskými menšinami. Myslím, že jsme to prokázali a že výsledkem je také vysoká úroveň spolupráce na, s našimi sousedy. Nemáme problémy s hranicí e, s Kosovem. E, s Bosnou a Hercegovinou tady po určitou krátkou dobu byl jakýsi problém s hranicemi, nicméně to bylo převážně zapříčiněno interními politickými e, tlaky a střety v Bosně Hercegovině. Byla, vznikla taková iniciativa směrem ke změně hranic, iniciativa z Bosny Hercegoviny ale brzy e, se prokázalo, e, že na základě doporučení Badinterovy komise počátkem 50. let e, je třeba respektovat neměnost hranic. My nemáme problém, ani s Kosovem nemáme problém. Máme občas určité problémy vnitrostátní vzhledem k těm eh, vnitropolitickým eh, jako střetům a diskuzím v Kosově, ale máme prostě dohodu, eh, která byla podepsána, ratifikována ve Vídni před rokem, náš parlament ji ratifikoval a až bude Kosovo připraveno, tak také Eh, podepíšeme mezistátní dohodu. Pane Kukane, děkuji vám za vaše slova podpory a za blahopřání a já bych chtěl panu Kukanovi poděkovat za jeho eh, přispění k integračnímu procesu Černé hory v Unii. Chtěl bych říct, že souhlasím s tím, co jste řekl ohledně významu závazků eh, Černé hory Eh, co se týče dobrých sousedských vztahů s eh, okolními zeměmi a věřím, že toto budou klíčové volby a že budou představovat takové e, vlastně e, nové potvrzení všeho toho, co e, tady bylo učiněno za posledních deset let. Existuje menšina, ale velmi silná menšina v Černé hoře a v dalších zemích západního Balkánu, která si i nadále přeje zůstat mimo integrační proces, vně tohoto procesu. Takže tady existuje opozice těchto sil. V dalších zemích eh, tam, kde, eh, když dochází ke změně vlády, tak velmi často je vlastně eh, stejná politika prosazována i novou vládní garniturou, ale tady by tomu tak nebylo a právě proto jsou ty volby tak obrovsky významné. Pak také zazněla otázka ohledně řešení problémů vzhledem k etnické a náboženské toleranci potrudili, da se... Ano. Mohu říci, že v tomto ohledu máme v naší zemi velmi dlouhou tradici, sekulární tradici a učiníme všechno, co bude v našich silách, abychom situaci v tomto ohledu ještě vylepšili. Černá hora tedy představuje dobrý příklad. Získání nezávislosti Černé hory to dokazuje. Všechny menšiny podporovali tu naši iniciativu nebo snahu získat nezávislost. Je to důkaz toho, že věřili v tento stát a že tedy chtěli a my jsme museli převzít odpovědnost za tento stát, abychom je nesklamali. Rád bych vám také poděkoval za velmi užitečné rady, které jste nám poskytli na základě svých vlastních zkušeností. Pokud jde o náladu ve veřejnosti s ohledem na vstup do NATO, tak mohu konstatovat, že podpora vstupu do NATO se zvyšuje. Podle posledních průzkumů dosahuje zhruba 50 a všechno, co děláme, nám umožní úroveň podpory mezi veřejností ještě zvyšovat. Nezávisle na tom, ale mohu konstatovat, že všechny průzkumy veřejného mínění jasně ukazují, že 80 lidí říká, že si uvědomují a vědí, že eh, tedy Černá hora bude členem to a že s tím v podstatě nemají problém. A paní Kalneta a další nám e, blahopřáli k výročí nezávislosti. Byla řeč také o vztazích se Soluní. Ne vždy se všechno podařilo. Někdy ten moment, hybný moment integrace e, západního Balkánu není dostatečný. Souhlasím s vámi, co jste řekli, pokud jde o krizi eh, v Kosovu. Rok 1999 byl zásadním varováním pro klíčové hráče na mezinárodní scéně. Následně se západnímu Balkánu začalo věnovat více pozornosti a já se domnívám, že migrační krize bude mít podobný efekt. Domnívám se, že právě toto jsou priority nejen pro Evropskou unii, ale i pro naší zemi. Nicméně, zároveň bych rád řekl, že musíme mít na paměti, že proces integrace eh, v této souvislosti může představovat možné řešení. Krize v Evropské unii svědčí o určitých problémech nastolené architektury, nicméně si myslím, že vize jako taková problematická není a že bychom měli hodnoty, za kterými stojíme nadále, eh, podporovat. Děkuji vám za toto expoze, říká pan předseda, a přejeme vám všechno dobré, mnoho úspěchů na cestě směrem ke stabilitě, míru. Přeji vám také hodně štěstí do voleb, které se budou konat v říjnu. A nyní bude následovat krátká přestávka, eh, než se setkáme s Dalajlámou. So, are you ready to receive Dalai Lama? Not, not physically.

Nathalie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

bitte Platz zu nehmen. Prosím, posaďte se. Ich freue mich, da... Mám radost, že mezi námi mohu přivítat jeho svatost Dalajlámu, že si mezi nás dnes, dnes našel cestu. Je to po druhé, kdy promluví v našem výboru. Poprvé to bylo v roce 2006. A opět máme velkou radost, že mezi nás dorazil. Já jsem měl předtím schůzku s předsedou Evropského parlamentu eh, a on také a musíme si uvědomit, že tato jednání pro nás mají velký význam. V Dalajlámovi spatřujeme velkého náboženského vůdce. Myslím si, že v době násilí a válek je poselství nenásilí velmi zásadní. Pro nás, pro všechny, to má stěžení význam nezávisle na tom, jakou víru vyznáváme. Velmi se těšíme na to, co nám řekne. Já jsem s ním právě hovořil a je na sledě, že my, co by Evropská unie, zastáváme politiku jedné Číny, ne, že nepožadujeme rozdělení Číny. A to také vždycky byla i politika Dalajlámy. Šlo o otázku identity, autonomie tibetského lidu, tibetského národa, tak aby se dostalo jeho náboženské kulturní identitě, aby mohl tento národ žít podle svých náboženských představ a já si myslím, že to je právo každého národa, tak aby, ne, aby národy nestrácely svoji kulturní a náboženskou identitu. Musíme si uvědomit, že Tibet má velký význam i v jiném ohledu. Často hovoříme o změně klimatu a tibetská náhorní plošina v tomto ohledu sehrává velkou roli pro celý svět. Myslím si, že i to bychom měli vzít v potaz. Tato návštěva není zaměřena proti nikomu. Tato návštěva má sloužit k tomu, abychom spolu hovořili o tom, jak můžeme společně vylepšit svět. A já jsem proto velmi rád, že jeho svatost mezi nás přišla a hned mu předám slovo. Máte slovo, prosím. Vážení bratři, vážené sestry, já vždy popisuji vás Eh, jako lidsk, eh, jako eh, lid, lidi, mezi kterými nejsou rozdíly. Existuje 7 miliard lidí na této zemi, je to jedna lidská rodina. Takže úplně nejdříve musím říct, že cítím eh, velikou eh, poctu, že mám tuto možnost. Jsem eh, jedním z obdivovatelů duchovní Evropské unie. Náš vlastní problém v Tibetu mě vede k tomu, že jsem vždy znovu a znovu e, plný obdivu vůči duchovní e, Evropské unie. My nejsme odděleni od e, lidu Číny. My cítíme s lidem Číny. My můžeme vyřešit své problémy. Nehledáme rozdílnosti. Takže je to skutečnost, Eh, v tom smyslu, že eh, nechceme eh, oddělení, nechceme odpojení. Čínští úředníci, čínští představitelé mají v sobě zabudovaný jakýsi, jakýsi kolovrátek v hlavě v tom smyslu, že se chceme odpojit. Ohledně politické odpovědnosti, ohledně Tibetu, již od roku 2011 jsem se úplně stáhl. Tyto záležitosti jsou řešeny eh, volenými politickými představiteli. Já jsem teď starým mužem, je mi 81 let. A když se mi podíváte do obličeje, Myslíte si, že je mi 1,80 nebo že jsem mladší? Takže eh, tady můj přítel a další eh, mi eh, položili otázku, jaké je vaše tajemství, jak to, že vypadáte tak mladě já jsem jim řekl, že to prostě neprozradím, že to je opravdu moje tajemství, ale opravdu je tomu tak, že já si myslím, že má mysl eh, vlastně eh, takovým cvičením, využíváním lidské inteligence, eh, vlastně provádí takovou, jak my tomu říkáme, analytickou meditaci. A to opravdu pomáhá. Pomáhá to udržet si pokojnou mysl když se objeví takové ty narušující emoce jako strach nebo zloba, tak eh, vlastně není k tomu často ani důvod, je to spontánní, ale když je pak opravdu analyzujete, tak eh, dospějete k soucitu a zjistíte, že k tomu je dost, dost důvodů. A ono to totiž je také podporováno vědeckými eh, výzkumy. Je to tedy eh, celé tohle to moje tajemství. Vlastně všichni mají tento potenciál a zdali ho využijí, to už je na jednom každém ale eh, lidská eh, povaha je vlastně soucitnější, říkají někteří vědci. Sedm miliard lidí má eh, tento potenciál, všichni mají tento potenciál vytvořit si vnitřní mír a prostřednictvím vnitřního míru může být skutečně základem právě toho světového míru tím, že odpudíme od sebe strach a zlobu. Takže můj závazek, vlastně mám tři takové závazky. Za prvé, pod, eh, rování té jednoty eh, těch 7 miliard osob, těch 7 miliard osob. Eh, jsme v zásadě stejní. Jistě na určité úrovni eh, jsou rozdíly, jsou tady různé národnosti, různé země, různá náboženství, různá barva pleti, ale i uvnitř jedné e, stejné skupiny jsou lidé chudí a lidé bohatí, lidé vzdělaní a lidé nevzdělaní. Těch rozdílů je hodně, ale řada problémů, e, které e, máme před sebou, tkví v tom, že my se víc příliš zabýváme těmi odlišnostmi, druhotnými odlišnostmi. To je ten problém, který ostatně nemůžeme vyřešit silou. Já se jsem přesvědčen, že jedině e, tím, že půjdeme do hlubší úrovně, e, ten problém vyřešíme. Eh, z tohoto pohledu pak jsou vaše problémy, jejich problémy a jejich starosti vašimi starostmi. Tímto způsobem musíme pracovat a takhle eh, funguje Evropská unie, alespoň teď na tomto kontinentu. V minulosti docházelo k řadě eh, vlastně násilností, válek na základě rozdílů a teď jste toto překonali a myslíte na společný zájem. To je opravdu nádherné. Já vždy říkám eh, a vysvětluji, že duchovní Evropská unie eh, by se měla rozšířit by se měla rozšířit tato myšlenka na další kontinenty, že by měla vzniknout Africká unie. Někdo eh, občas používá výraz panafrická. Já si myslím, že to je velice zásadní a nutné. Unie pro Afriku by se měla eh, rozvinout. Měla by rozvinout další aspekty, včetně občanského práva a tak dále. A pak je tady Latinská Amerika a samozřejmě také Asie. Takže já skutečně cítím velkou čest, že mezi vás jsem mohl přijít. Cítím mm, eh, velkou čest a radost z toho, že vidím tváří v tvář členy eh, Evropského parlamentu. Eh, některé, některé znám, tady jeden můj dlouholetý přítel přímo Přímo zde naproti mě sedí dlouholetý přítel. a vnímám ho jako jednoho z velkých podporovatelů eh, tibetské eh, Tibetsk, eh, Tibetu a věci Tibetu. A mm, eh, věc Tibetu je spravedlivá, my nechceme oddělení. Takže první závazek eh, ten smysl, nebo ten, ta zásada jednoty těch sedmi miliard osob. A druhá věc, já jsem náboženský Eh, já jsem představitel buddhismu, jsem buddhista, jsem student, jdu stále cestou svých mistrů a musím říct, že eh, tady jde spíš o filozofii, o myslitelství. A já si myslím, že tito velcí myslitelé buddhismu jsou ve skutečnosti vědci, eh, i když je to dnes některými odmítáno a e, ty jednotlivé e, jednotlivé myšlenky, e, naše písmo, naše texty jsou některými odmítány. A to je proti smyslu. A my zase na druhé straně některé věci také odmítáme. Máme tu svobodu bylo také řečeno, že eh, Budhis, eh, eh, Budha řekl, že jeho následovníci nemají přijímat jeho myšlenky a jeho učení slepě bez toho kritického pohledu. A my tento pohled uplatňujeme. Jako buddhistický mnich vnímám, že máme určitou odpovědnost a jedno z těch, jeden z těchto úkolů je prosazování harmonie. Samozřejmě, že všechna hlavní náboženství nesou stejné poselství. Poselství lásky, poselství odpuštění, tolerance a soucitu a také sebedisciplíny. Všechny, eh, všechna tato náboženství. Jedná se o takový společný základ e, a na této úrovni můžeme stavět skutečnou harmonii na základě vzájemného e, uznávání, vzájemného obohacování, vzájemného učení se jeden od druhého. Je tady jeden živoucí příklad. Více jak 2000 let všech tato eh, tradice eh, vlastně v Indii přeží, eh, žije. To je země, která je opravdu příkladem. Většina lidí žije skutečně v náboženské harmonii. Tam je tomu tak. A pokud je to tomu tak v Indii, tak v dalších částech světa, kde jsou zatím velké problémy, je to také velmi možné. Je velice možné žít harmonicky eh, pohromadě. To je tedy můj, můj druhý závazek. Eh, jsem Tibetan, tak Tibet eh, a pak, protože jsem z politického života se stahnul, tak mám eh, závazek udržování tibetské eh, kultury, eh, kultury míru, nenásilí a soucitu. Tak to o tom hovořím všude. A potom tibetské písmo. Dnes zjišťuji, že tibetský jazyk je nejlepším jazykem pro eh, vysvětlování a popisování eh, logiky a myšlenek našich eh, myslitelů a budhy. Čínština a další jazyky k tomu nejsou dostatečné a proto si myslím, že je velice důležité uchovat tento jazyk a toto písmo, tibetský jazyk a tibetské písmo. Tím se dostává dostávám k otázce udržování našich znalostí. Myslím si, že e, toto jsou síly, které jsou e, přítomny pouze v tibetské buddhistické e, tradici. A potom osvícení. Někteří, pardon, životní prostředí. činiští ekologové napsali článek, ve kterém říkají, že tady existuje určitě nebezpečí eh, tibetská eh, náhorní plošina je vlastně takovým třetím místem eh, po severním a jižním pólu z hlediska významu pro eh, životní prostředí. A vlastně hlavní prameny, hlavní řeky pramení právě na tibetské náhorní plošině. Proto je otázka tibetského životního prostředí a jeho ochrany nejenom věcí tibetského národa, ale vlastně obecně obecně eh, eh, lidí eh, a to jsou tedy mé závazky. Jsem teď 81-letým mužem a pak musím říct, že někdy jednou za 15-20 let přijde ten čas, kdy se budu muset opravdu rozloučit a říct nashledanou. Takže to je vše. A teď bych rád nějakou diskuzi, interakci, dotazy. Děkuji mnohokrát a <clears throat> budeme muset tedy ukončit jednání v 10 5, nicméně máme ještě velmi mnoho těch, kteří chtějí vystoupit. Eh, uzavírám seznam pan Tenok také a eh, prosím, buďte struční, aby co nejvíce z vás mohlo vystoupit. Bylo by to opravdu spravedlivé. Dokonce i koordinátory prosím, aby se drželi jedné minuty, aby co nejvíce poslanců mohlo vystoupit. Slovo má pan Preda. Děkuji, pane předsedo. Vaše svatosti, já bych rád jménem frakce EPP vás přivítal v Evropském parlamentu. Je to pro nás čest, že jste mezi námi a že si s vámi můžeme vyměnit stanoviska k Tibetu. Vaše návštěva přichází ve vhodnou chvíli. Právě tento týden jsme na plenárním zasedání hovořili o posledním zasedání G20 a o místě Číny v eh, světovém kontextu. Takže Samozřejmě Čína e, zůstává i přes určité problémy velkou mocností, ale být velkou mocností znamená především respektovat lidská práva a jít cestou demokratických reform, a proto e, já a celá řada dalších kolegů podporujeme e, Tibetany, jejich hledání identity, ochranu kultury a všechno to, co je součástí vaší kultury, ne, násilí, soucit a tak dále. Děkuji za reakci. Pan Kán. Nejprve několik otázek, ale to je pro mě složitější. Já to neudržím v hlavě. Já to neudržím v hlavě. Musím si to asi psát, budete si to muset psát vy. Dobře, tak jo. Tak další otázku. Pan Tenong, ano, ano, vaše svátosti, vítejte ve Štrasburku. Také bych chtěl velice poděkovat za frakci SAD za skvělou práci, kterou děláte na celém světě. Toto poselství to míru, morální vedení, to je tedy pro eh, tibetský lid. Vám otázku, kterou bych vám chtěla položit. Mnozí z nás v Evropském parlamentu si dělají starosti, Eh, jak dochází eh, k závažným činům eh, vůči menšině Rohingů. Také v červenci jsme vydali usnesení, Ncuki eh, byla uznávána jako ikona demokracie a eh, o co udělat toto pronásledování. Eh, doufám, že nám můžete dodat určitou naději, že budou popohnáni k spravedlnosti ti buddhističtí měši, kteří se dopustili těchto činů těchto činů v Myanmaru. Děkuji, děkuji vám. Kolik máme ještě otázek? 12. 3, 12 je příliš mnoho. Dobře, takže, takže po třech. Pan Fanpár. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vaše svátosti. Vítejte eh, jménem frakce EKR. Již bylo řečeno, že jsme velice podporovali tibetský lid a já jsem vždy kritizoval Čínskou republiku, když se snažila utlačovat tibetskou kulturu nebo jejich nescizitelná práva na samostatnost a zachování svého způsobu života. Eh, vítám vaše ujištění, eh, co se se týče integrity Číny a že nepodporujete separatismus. Jste člověk eh, míru a světový duchovní vůdce a máte neuvěřitelný smysl pro humor a zdá se, že je stále posilován, jak stánete a to je opravdu úžasná kvalita. Přeji vám všechno nejlepšího ve vašem životě, ještě velmi mnoho let, abyste mohla vystupovat za mír mír a harmonii. Děkuji vám. A nemáte otázku? Tam nebyla otázka. To, z, to, zna, to znamená, že bude ještě jedna otázka, pan Van Malen. Ano, děkuji. Samozřejmě naprosto souhlasím eh, s tím, eh, co řekl pan Tanak jako zástupce eh, třetí největší frakce. Mám otázku, vaše svatosti. Vy jste se po celý ro- svůj život snažil hovořit Číňany, uh, eh, řečit problémy, nežádal jste je o nezávislost, ale o kulturní autonomii. Rád bych se zeptal, jestli eh, tady došlo k nějakému otevření, eh, oficiálně, neoficiálně, nebo jsou Číňané tomu úplně uzavření. Já si myslím, že ty otázky v podstatě byly podobné víceméně. To znamená, že můžeme vzít ještě jednu. Ale já bych teď rád odpověděl. I think basically... Já si myslím, že v Lidové republice Čína je, Číně je tedy uh, stejná komunistická strana, stejná ústava, ale k určité změně tady došlo. O tom není pochyb. za posledních 30 nebo 40 let. Buddhisté v Číně, je jich v tuto chvíli 400 milionů. Mnoho budhy, eh, buddhistů v Číně a mnoho Číňanů si začíná uvědomovat, že buddhistické náboženství je velmi autentické. Rádi by se od uh, buddhistů něco naučili. Nejvyšší čínští představitelé si také začínají uvědomovat, že minulá politika Číny nebyla úplně v souladu se skutečností, že nebyla realistická. To znamená, že se tady začíná objevovat určité přemýšlení o tom, jak vyřešit i jiné problémy a tibetský problém je jedním z nich. To znamená, že takovéto náznaky tady jsou. Nicméně mezi establishmentem se stále ještě zastává ta tvrdá linie myšlení, ale to je pochopitelné. V podstatě tedy můžeme říci, že nám svítá naděje. A je velmi důležité, aby okolní svět, ku příkladu Evropská unie, se snažili napomáhat budoucnosti Číny někdy je potřeba pronést i konstruktivní kritiku. I ti zastánci tvrdé linie v Číně někdy čelí určitému dilematu. Jak ty problémy, před kterými stojí, vyřešit? To znamená, že v, takovém, v takovéto chvíli je dobré Eh, se nad tím zamyslet. Například v 60, 70 letech je vůbec nezajímalo, co si okolní svět myslí, ale dneska je to jinak. Tolik tedy odpověď na první a čtvrtou otázku. A nyní tedy ta otázka týkající se uh, muslimů. Když jsem poprvé slyšel o tom, že eh, k něčemu špatnému ve mně došlo, tak jsem byl ve Washingtonu. Některá média se mě na to ptala. A já jsem řekl, že bych eh, tedy chtěl pomoci eh, těm banským borhistům. Prosím, řekl jsem jim, prosím, Eh, připomeňte si základ buddhistické víry. Buddha muslimy eh, chránil, chránil muslimské bratry a sestry. Později jsem se při několika příležitostech setkal s Ansan Sushi A také jsem to zmínil. Ona byla trochu obezřetná, protože to je velmi komplikovaná otázka. To znamená, že je to proměnlivé. Ona tady byla dlouho ticho a následně <clears throat> tady došlo k událostem září 2001 a opět se něco změnilo. Od dětství znám muslimské společenství z Velhase. Jsou to velmi míromilovní lidé, žádné hádky, žádné spory tam nebyly. Kromě toho mám mnoho přítel, přátel Ladaku. Mnoho z mých přátel jsou muslimové. Jsou to velmi oddaní lidé. Jsou eh, mezi nimi i někteří špatní lidé, jsou i buddhističtí teroristé, takzvané, takzvaní buddhističtí teroristé, ale nikdy to nebyli, nikdy nezastupovali buddhismus jako takový. To znamená, někdo, kdo dělá takovéto věci, nikdy nemůže zastávat uh, buddhismus nebo um, i islámské učení, muslimskou komunitu. Během posledních sedmi měsíců při mnoha příležitostech říkám, jak v Americe, tak v Evropě, že to tady, že to označení buddhističtí nebo muslimští teroristé je špatné. Jakákoliv osoba, která se uchýlí k násilí, už není pravým buddhistou, není to ani pravý muslim. Protože v muslimském učení je to tak, že pokud způsobíte krveprolití, už nejste zástupcem nebo e, nevyznáváte islám. Džihádu nejde o boj proti někomu jinému. Jde o boj proti uh, emocím. Jde o boj proti takovým emocím, jako je nenávist nebo zloba. To znamená, že praví muslimové to vidí takto. Jsou praví muslimové, ale v každé náboženské skupině jsou lidé, kteří to zneužijí. Ale to jsou lidé, kteří už nejsou nositelé toho pravého učení, té pravé tradice. To znamená, že tady musíme velčlivě rozlišovat. Ano, jsou to lidé, kteří působí problémy, ale neměli bychom to generalizovat. Musíme to odlišovat od té pravé tradice. Když se tedy objevila zpráva eh, v americkém magazínu Time a když tam byl zmíněn ten pojem buddhističtí teroristé, tak mně se to nelíbilo. Eh, a stejné je to s muslimskými teroristy. I to se mi nelíbí, ani to se mi nelíbí, protože to není pravda. Vždycky, když máme možnost nějakého mezináboženského setkání, tak je to velmi vzácná příležitost a můžeme se od sebe navzájem mnoho naučit. Jsou tu různé přístupy. Za prvé, setkávat se s učenci, hovořit o tom, co je mezi náboženstvími různé, co mají naopak náboženství společná, společného, protože jsou tu rozdíly. Eh, dejme tomu, někdo říká, že je tu Bůh stvořitel. My, buddhisté, nevěříme ve stvořitele. Podle eh, našeho učení tady mohu říci, že já jsem velmi hříšný. Eh, my nemáme ten koncept Boha stvořitele. Biskup z... Můj velký přítel, biskup Desmond Tutu, eh, vždycky tady se mnou probírá toto dilema. Já mu říkám, vy jste trochu potěuchlý biskup. My tady o tom diskutujeme velmi často a on někdy říká, že může, mít, může jít tady do, neba, do nebe, anebo taky jiné. Možná do pekla. To znamená, že tu jsou různé koncepty. Ale to nevadí. Jsou tu různé filozofie, různé koncepty, ale má to jeden cíl. Přinést sem přesvědčení, soucit, hodnoty. Eh, všech, vše, všechna náboženství byla stvořena Bohem. To znamená, že eh, i ti, kteří působí ty velké problémy, jsou v podstatě božími dětmi. Bo, Bůh tedy eh, tvoří možnost lásky. Je to zdroj potenciální lásky, ale jsou na to různé filozofické názory. V každém případě to sleduje jeden cíl. A pak je tady zase další úroveň. Jde o to setkávat se s různými eh, představiteli různých eh, náboženských směrů, eh, kteří praktikují svou víru. Zmínil jsem se o setkání s biskupem eh, Tutu a pak s Tomasem Aginem a pak já si všechna ta jména nevybavuji, ale setkal jsem se také s jedním katolickým mnichem v Barceloně a ten strávil pět let skutečně poustevnickým životem. Téměř žádnou teplou eh, stravu eh, jedl pouze tvrdý chleba. Pět let. A když jsem měl možnost se s ním setkat, eh, tak, já, tak jsem se ho ptal, jaké to bylo v těch pět let. Řekl mi, že to bylo, že, že se vlastně učil lásce, že eh, eh, prožíval lásku a v tu chvíli měl takový zvláštní lesk eh, v očích. Podobně jsem se také setkal s jinými lidmi, se svými přáteli, muslimy a dalšími. To znamená s lidmi, kteří praktikují svoji víru a s, ním, s nimi si vyměňuji té velmi hluboké zkušenosti, hluboké zážitky, a bychom se na navzájem lépe pochopili. A pak je tady otázka eh, také eh, cest do, na svatá místa, putování eh, poutníků na svatá místa. To je také velmi, velmi nápomocné. A v tomto duchu jsem se také vydal putovat do Jeruzaléma a e, je tam starý e, vlastně kostel, syrský katolický kostel a mešita. E, je to tam všechno na jednom místě. Na každém z těch míst jsem meditoval. A E, zase jiní e, křesťanští přátelé přicházejí do Indie a e, tam praktikují svou víru zároveň pod buddhistickým stromem Buddhigaya. Je to takové setkání, na kterém se podíleli nejenom tito křesťané a buddhisté, ale také hinduisté a my dohromady jsme vytvořili skupinu, která tam zůstala 30 minut v takové tiché meditaci a takovéto postupy, eh, takovéto společná setkání jsou nesmírně nápomocná eh, pro vytváření pospolitosti. Takže eh, kdo máte v tomto směru určité, určitou sílu, určité puzení, tak dělejte takováto setkání, takovéto výměny myslím si, že to je dobré, taková to eh, setkání zde ve Štrasburku, v Bruselu a Irák, Sýrie, Libie, eh, do určité míry i Pakistán. Eh, tam prostě muslimové šíti i suniti zabíjejí Eh, jménem náboženství lidské bytosti. To je eh, vlastně naprosto v rozporu s náboženskou tradicí, jakoukoliv, která sebou nese poselství míru. A oni, eh, a to je nepřípustné, to je netolerovatelné, tu, to náboženství využívají ke svým nízkým cílům. Musíme proti tomu bojovat, ať už jsou to lidé, E, náboženského vyznání, či e, ateisté, či jiné, všichni by měli pracovat na ochraně života. Takový je můj pocit. Děkuji. E, ještě 30 vteřin, pět osob a pak se ještě vyjádří jeho svatost. Takže Tady máme pět řečníků, velmi krátce. Děkuji za to, že jste se sem dostavil. Vaše svátosti srdečně vítejte i jménem mé frakce Zelených. Mám dvě krátké otázky. Velice se mě dotklo. Já vás jinak nevidím, zvedněte ruku. E, omlouvám se, ale mikrofon je příliš nízko. Na mě velice zapůsobily případy upalování se, které souvisely s vaším cílem prosazování, zachování kulturních tradic eh, Tibetu. A e, můžete e, k tomu ještě něco říci? Druhá otázka e, také Těžba uranu v Tibetu mi činí velké starosti, to má obrovské ekologické dopady a dochází také k případům úmrtí. Byl bych vděčný za krátký komentář. Grazie, Děkuji, pane předsedo. Vaše svátosti. Je to velká čest a velké potěšení, že jste se k nám dostavil. Sedíme tady Tedy ještě jednou vaše svátosti, je to tedy pro nás obrovská čest, že jste se dostavil, protože eh, za 65 eh, let jste reprezentoval tibetský lid a působil jste jako nenásilný vzor. Řekl jste, že se nechcete oddělit od Číny, ale že eh, usilujete o propojení lidstva. A já si dovolím položit jednu otázku. Děláme jakožto Evropané dost, abychom Tibet podpořili. Jak můžeme dále šířit toto poselství a můžeme znovu znovu vytvořit eh, skupinu mezi parlamentem a eh, Tibetem. Poslední otázku. Orgézio. Děkuji, pane předsedo. Děkuji eh, za to, že se nám dal příležitost vést výměnu názoru s vámi, vaše svátosti. Setkal jsem se s vámi při vašem příchodu na chodbě a již jsem vás mohl pozdravit. Hovořil jste o právu eh, lidí na svobodu a chtěl bych se zeptat, protože je to eh, velkým poučením pro politickou elitu a vedení, zejména pro ty, kteří eh, se obávají přijmout spirituální vůči osobnost, jako jste vy z politických útoků důvodů a dělají, jako kdyby tibetská eh, otázka neexistuje. Děkuji a přeji vám všechno nejlepší, Tomas Mann. Někteří příležitost eh, poslanci eh, se s vámi mohli setkat při sedmé konferenci. 250 účastníků se účastnilo a my jsme podporovali a starali jsme se o to, aby dialog mezi Čínou a Tibetem, vašimi zástupci, pokračoval. Vidíte tady nějakou šanci, že že se bude uskutečňovat. E, vítejte, vaše svátosti. Já jsem e, příkladem těch e, osob, které vás podporují. A ráda bych zopakovala něco, co jste již několikrát řekl. A to sdílím se svými kolegy je to velice důležité ve světě, v němž žijeme. A je to ta věta, kterou jste řekl, morální autoritu si nelze koupit. Děkuji vám. Já vám velice děkuji. Pan Vajkl vystoupí jako poslední a potom dostane slovo jeho svátost. Protože my všichni kolegové pokládali otázky, já bych vám chtěl pouze říci, že naprosto podporuji eh, těch vašich sedm eh, bodů pro Tibet a eh, doufám, že politické vedení Číny bude dostatečně rozumné a odvážné a že se s vámi sejde bude o tom diskutovat. No. Nejprve to sebeupalování. To je velmi smutná záležitost. Poprvé, když k tomu došlo, tak jsem vyjádřil svůj pocit, že to je opravdu velmi, velmi zarmucující. A zároveň jsem také řekl, že to je tak že otázkou, e, zdali e, takováto dramatická, e, takovýto dramatický čin může opravdu být vnímán jako něče, něco, co je nápomocné naší věci. Moje stanovisko je velmi obtížné. Já to podporovat nemohu. Pokud řeknu výrazně, že jsem proti, tak eh, ti členové rodiny či přátelé eh, budou eh, velice zarmouceni. A, ale zase neexistuje způsob, jak to podpořit. Tak úplně nejlepší je to nechat v rukou zůstat potichu. A jak už jsem se zmínil, životní prostředí v Tibetu, vzhledem k tomu, že se nacházíme vysoko nad mořem a že u nás velice suché podnebí, je nesmírně e, náročné. A řada lidí říká, že v takovýchto podmínkách, e, a teď se vracím k životnímu prostředí, E, tam, kde dojde k jeho poškození, tak vzhledem těm podmínkám e, ta obnova je mnohem, mnohem delší. Trvá mnohem déle. E, ochrana tibetské náhorní plošiny se netýká pouze těch 6 milionů lidí, ale miliard lidí, kteří žijí okolo Tibetu. Je tomu vlastně tak, že Dolmučin, premiér, eh, jeden z předsedů vlád eh, Číny, eh, tak za jeho vládnutí byly velmi četné záplavy v Číně a on vydal pokyn, aby byly méně vykác, vymicovány lesy, aby docházelo k menšímu odlesňování. To je důležité. Takže to je moje odpověď. Za druhé, zdá se, že co se čínské vlády týče, tak, eh, že tak, eh, že mají takový pocit, že bychom měli hovořit. Ale oni chtějí komunikovat se mnou jako s jednotlivcem, eh, se mnou jako s osobou a ne s establishmentem Tibetu, i když my nikdy nepoužíváme výraz tibetská vláda. Čínští čínská, čínská strana, když nás obvinuje, tak eh, nás eh, takto nazývá. Obvinuje nás z toho, že jsme tibetskou eh, vládou. Podobně také výraz Velký Tibet, ten my nikdy nepoužíváme a Číňané, ti, když nás obvinují, tak používají právě výraz Velký Tibet musím říct, že prostě nikdo nemůže eh, jak si zamlčovat, že tady neexistuje nějakých 150 tisíc eh, uprchlíků. My prostě potřebujeme nějakým způsobem ty věci organizovat, zajistit, aby eh, se jim dařilo naplňovat základní lidské potřeby, aby tady existovala vzdělání, aby byly předávány ty principy tibetského vzdělání a kultury. Takže to je zásadní, ale teď e, je řada věcí již zastaralých. V roce 2011 e, jsem, jak už jsem řekl, jsem e, šel do důchodu, ale nejenom to. Já jsem odešel a vlastně eh, jsem narušil tu eh, století trvající, po celá staletí trvající tradici v tom případě, eh, v tom smyslu, že hlavní představitel náboženského směru je zároveň hlavním představitelem celého společenství. To jsem narušil a teď si myslím, že by se dál mělo jednat na základě demokratických zásad zásad. Co se čínské vlády týče, tak já mám pocit, že čínská vláda si dělá větší starosti s reinkarnací Dalajlámy než já osobně. A chci říct, že pokud eh, má někdo zájem o pokud se někdo opravdu zajímá o reinkarnaci Dalajlámy, takže by čínská komunistická strana musela přijmout myšlenku znovu zrození, reinkarnace jako takové. A pak je tady ještě otázka reinkarnace vysokých lámů e, čínská vláda prostě e, musí, e, by musela přijmout buddhismus a já vím, že řada z nich, i zvaní představitelů, jsou buddhisty, takže znovu zrození. To je princip, který by čínská komunistická strana měla eh, Eh, prostě eh, přijmout. A eh, pak je tady otázka reinkarnace panžalami a dalších. Pak ještě mohou, pokud tomu tak bude, tak pak mohou pokračovat dál, ale jinak je to docela málo logické. Takže prostě do budoucna žádný budoucí Dalaj Lama nebude spojen s politickou mocí. Nic takového, žádná reinkarnace do politické moci. A ještě jedna věc. Chci apelovat eh, na jednu věc. Vždycky říkám, že když jsem se setkal s, v různých zemích s parlamentními skupinami, tak eh, se s nimi snažím hovořit e, o ekologických problémech. Apeluji na ně, aby navštívili Tibet s nějakými čínskými ekology společně aby e, navštívili tyto velice e, vzácné a ohrožené oblasti a vypracujte e, zprávy. Já si myslím, že čínská, i čínská vláda potřebuje vidět takovýto realistický, vyvážený dokument, dokument z ruky expertů, odborníků a myslím, že by to čínské vládě mohlo pomoci. To je za prvé. A za druhé, když Eh, vyjadřujete své obavy z dodržování lidských práv, z dodržování náboženských svobod, eh, tak eh, Číňané mohou reagovat defenzivně, ale vám to dává příležitost říct, pojďme tam, podívejme se na to. Takže navští, navští, navštívte Eh, ať, eh, myslím si, že ty návštěvy jsou důležité, že to je i do značné míry povzbuzení, takže to je moje prozba. A pak jsou tady ty tibetské podpůrné skupiny, to je také velmi, velmi zásadní. Skupiny na podporu Tibetu. Takže ti zastánci tvrdé linie v Číně by měli eh, promýšlet tibetské otázky, ale je třeba eh, si, eh, aby, aby zjistili, že ten Tibet prostě nezmizí, že je třeba tyto věci řešit. To je třeba jim neustále připomínat. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Děkuji mnohokrát vaše svátosti, ale to je jenom eh, přirozené, protože jsme mezi bratry a mezi sestry, sestrami. To je naprosto přirozené, když vyjádříme určité starosti a někdy je také důležité vyjádřit své pocity. Já vám děkuji, děkuji velice vaše svátosti za váš čas, děkujeme za to, že jsme mohli strávit společně tento čas a zvažovat skutečně důležité věci v naší praktické činnosti. Vy jste nám připomněl ty dvě různé úrovně rozlišování, ale musíme mít na paměti, že jsme v prvé řadě lidské bytosti a to je velice důležité poselství, které bychom měli mít na paměti paměti. Je důležité, abychom takto lépe eh, do hloubky chápali svou politiku. Takže Evropská eh, byla eh, žádost, abychom zrušili tuto schůzi, ale Evropská unie má právo uskutečnit, co chce. A já vím, A já vím, že musíme jednat s Čínou, protože to je velice důležitá země, ale jde také o hodnoty. Musíme hovořit se zástupci eh, náboženství a to na, v tom nám nemůže nikdo zabránit z praktických eh, důvodů. Velice vám eh, děkujeme, nám toto setkání pomůže. Děkuji a velice si to vážím. Velice si toho vážím od samého začátku. Vidím, že tedy eh, stojíte za morálními principy a my podporujeme eh, morální principy nenásilí tedy naprosté eh, nenásilí, eh, projevy soucitu a takovýto druh boje by přece měl být úspěšný. Já vím, že eh, dochází k případům upalování se i mezi tibetským lidem, ale to nepovede k výsledkům. Je to projev zoufalství. Proto ten váš postoj, morální podpora, morální zásady jsou mnohem důležitější než peníze. Děkuji, eh, děkuji a schůze je u konce.